Děkuji vám, paní komisařko. Tím uzavírám tuto rozpravu a hlasování proběhne na příští schůzi. Nyní další bod na našem dnešním programu. Otázka k ústnímu zodpovězení eh, k Pekingu plus 15 a platformě eh, pro rovnost mužů a žen. Eh, autorkou z otázky je paní Eva Bricvencenová, takže jí dám slovo. Děkuji, pane předsedo. Děkuji vám, pane předsedo. Téma lidských práv je pro mě velice významné. A právě proto jsem velice ráda, že se dnes tímto tématem na plénu zabýváme. Ve výboru pro rovnoprávnost jsme schválili usnesení, které vyjadřuje postoj parlamentu, co se týče pekinské platformy. Chtěla bych tedy poděkovat kolegům a kolegyním z výboru za výbornou spolupráce. Tato platforma byla schválena v OSN v roce 1995. To byl opravdu velký historický krok. Tato schválená akční platforma byla prvním globálním dokumentem tohoto typu. Poprvé se hovořilo o životních podmínkách a právech žen v rámci celostního přístupu. OSN se zabývá ženskými právami že od roku 1948, kdy byla schválena Všeobecná deklarace lidských práv. To bylo 10. 12. roku 1948 valné hromáždění ji přijalo jednomyslně. Existuje zde řada článků, ty jsou často citován. V článku číslo 2 stojí, že každý musí mít právo na to, aby mohl požívat těchto svobod a práv nezávisle na to, jakého pohlaví je. Toto je tam jednoznačně zmíněno. Také v Evropské unii se velice intenzivně zasazujeme za rovnoprávnost mezi ženami a muži. My ve výboru jsme se shodli na tom, že pekinská platforma je velice významná a shodli jsme se na tom, že je důležité, abychom v Evropské unii nadále systematicky sledovali vývoj a postarali se o to, aby Rovnoprávnost mezi muži a ženami byla prosazena ve všech oblastech. Nový Ebelský institut pro rovnoprávnost mezi ži- ženami a muži, které má sídlo ve Vilniusu, bude důležitým příspěvkem k dosažení tohoto cíle, protože bude moci vypracovávat kompetentní statistické výsledky, tak, abychom měli dobrý základ pro naši politickou práci, protože stále nám chybí velké množství statistických údajů. Já se rovněž zasazuji za evropský ochranný příkaz, tak jak to navrhlo španělské předsednictví. Musíme se rovněž zasazovat o to, abychom bojovali proti jakékoliv formě násilí a nerovnosti. Dobře víte, že budeme mít delegaci z Evropského parlamentu v New Yorku, která zde bude zastupovat Evropskou unii. Budeme tedy pozorně sledovat diskuze a jednání v New Yorku, tak abychom mohli zhodnotit, jak daleko je svět 15 let po přijetí této akční platformy usnesení, na kterém, o kterém budeme zítra hlasovat, si sebou vezmeme, tak říkajíc, jakožto zavazadlo do New Yorku. A to je důležité. Ve výboru jsme přijali dokument, ve kterém říkáme, že sexuální a reprodukční zdraví a sexuální a reprodukční práva patří k základním práv žen. A to je velice důležitý krok směrem vpřed. Frakce EPP se o tomto odstavci hlasovat odděleně Podala vaše žádost. Dobře víme, že když o něčem hlasujeme odděleně, že je to opravdu důležitá věc a že z tohoto důvodu tedy o tom nemůžeme hlasovat společně se zbytkem textu. A já v této věci s frakcí EPP naprosto souhlasím, protože tento odstavec číslo 9 má opravdu centrální význam. Ale obávám se, toho, že EPP bude hlasovat proti tomuto odstavci a toho bych velice litovala. Dobře víme, že zde v parlamentu máme rozdílné názory, zastupujeme různé názory a různé hodnoty a to je dobrá věc, proto často debatujeme. Ale já si myslím, že tento text je jakýsi minimální standard a proto by ho měli podpořit všichni neexistuje eh, žádný alternativní návrh, který mi se nahradil odstavec číslo 9 a byli by opravdu nešťastné, kdybychom do New Yorku museli odstavovat s usnesením, které by se vůbec k této ústřední otázce nevyjádřilo. Je to ústřední otázka i z globálního hlediska. Já doufám a věřím, že všichni budou schopni podpořit tento text tak, takové podobě, v jaké se není nachází, protože je v něm opravdu pouze to, co by mělo být v podstatě pouze samozřejmostí. V průběhu naší práce jsme spolupracovali s tisíci organiza- ženskými organizacemi. Takže opravdu tento dokument má velice široký základ. Děkuji. Děkuji vám. Prosím zástupce rady. Děkuji vám, pane předsedající. Děkuji i paní Svensson. Děkuji za tuto ústní e, otázku, tedy otázku k ústnímu zodpovězení. Velice dobře určitě víte, že španělské předsednictví Evropské unie si jako za jednu z klíčových priorit stanovilo i genderovou rovnost. Stanovili jsme si eh, několik cílů, které vyjadřují tuto myšlenku rovnosti a rovnoprávnosti, eh, také ve smyslu směrnice pro nediskriminaci a i v souvislosti s tím, o čem jste právě hovořila, to je boj proti násilí na ženách. Jde nám také o ochranu obětí tohoto násilí. Proto jsem velmi rád, že mezi námi je tu i paní komisařka Vivian Redding, která je zodpovědná za problematiku rovnoprávnosti mužů a žen a související otázky spravedlnosti. Rád bych na úvod poznamenal, že se omlouvám, že tu není paní ministrině španělské vlády pro rovné příležitosti, protože právě v tuto chvíli hlasuje ve španělském senátě o reformě zákona o umělém přerušení těhotenství. Takže právě v tuto chvíli se o tom ve Španělsku hlasuje. Evropská unie vždy podporovala OSN v oblasti problematiky genderové rovnosti. Švédské předsednictví pracovalo zprávu mm, Peking po 15 letech a předalo ji e, posléze španělskému předsednictví. Eh, Totež se projednávalo i ve výboru v Evropském parlamentu v Jury a FAM. A Nehledě na to, že bylo vykonáno mnohé, nás ještě hodně práce čeká. Chceme zdůraznit význam toho, že je třeba zdokonalit eh, sběr údajů a eh, využívání různých ukazatelů, které jsme využili tedy v rámci pakinské platformy. Víte, že to je 12 ukazatelů vypracovaných v EU proto, abychom mohli vyhodnocovat a sledovat eh, genderovou rovnost. V některých eh, případech se nám nepodařilo pokaždé eh, to zjistit přes například v mass médii, životním prostředí. Španělské předsednictví zorganizuje technickou schůzku, která se bude věnovat otázce žen, techniky stereotypů a to též eh, spadá do kompetence eh, paní komisařky eh, Vivian Redding. Ještě chci na závěr upozornit, že v současnosti řešíme jednu důležitou otázku. Samozřejmě, že žijeme v hospodářské krizi a kromě škod, které přináší hospodářské krize, může přinášet i překážky v boji proti nerovnosti mezi muži a ženami. Právě rovnost příležitostí nám může ale pomoci překonat hospodářskou krizi právě tím, že eh, když poskytneme genderovou rovnost eh, při přístupu k pracovním místům, možná to pomoct, teď mám na mysli Evropskou strategii 2020. Evropské studie jasně ukázaly, že eh, Evropská strategie 2020 potřebuje mít průřezový charakter a ve všech těchto rozměrech musí být zohledněna i genderová rovnost. Evropský parlament v loňské zprávě žádal Radu a Evropskou komisi, aby začlenili kapitolu genderové rovnosti a také strategie 2020 a rada v loňském roce a také neformální eh, schůzka rady v Barceloně poukázali na to, že členské státy a Evropská komise musí spolupracovat na tom, aby eh, se takto mohla konsolidovat genderová dimenze v eh, ve strategii 2020, a že je třeba zohledňovat všechny eh, politické horizonty ve spolupráci s tím pracovním plánem, který byl základním dokumentem pro vypracování této strategie. Jsem přesvědčen tedy, že tento dokument, který eh, přislíbila Evropská komise eh, připravit na 3. březen, jako tam hovořil i pan Van Rompuy a pan Barroso dnes, že tedy eh, tento dokument bude zohledňovat i daný aspekt genderové rovnosti. Je tedy zapracovávat do našich politik genderovou rovnost, není to jen otázka rovnosti, ale koherentnosti a ducha Evropské unie, abychom skutečně byli Eh, vždy jasnou čísilou ve vytářní rovnosti. Děkuji a rád bych předal slovo paní komisařce Redingové. Děkuji, pane předsedo. Je mi ctí, že moje první vystoupení na rozpravě v Evropském parlamentu se týká právě ženské otázky, protože jakožto komisařka pro základní práva se domnívám, že základní právo na rovnocené a rovnoprávné zacházení s muži a ženami je jedním z nejstarších práv. A s velkým pohnutím vzpomínám na to, jak jsem jakožto ještě mladá poslankyně v Lucemburku se připravovala právě na tu pekinskou eh, platformu a teď vlastně tady hovoříme o následných eh, krocích eh, po té pekinské platformě, takže ten kruh se uzavřel. Nemusím to zúrazňovat, protože víte, že rovnost mužů a žen patří mezi základní hodnoty Evropské unie. A můžete se na mne spolehnout a na celou komisi, že se bude zasazovat o tuto oblast v průběhu tohoto roku eh, vám budu prezentovat novou strategii komise, pokud je rovnost mužů a žen, která naváže na tu aktuální cestovní mapu pro rovnost eh, pro období 2006 až 2010. A za několik dnů, až započne eh, schůze 54. komise OSN pro statut žen v souvislosti s 15. výročím Pekinské konference, Evropský parlament vyšle důležitou mm, mm, početnou delegaci. Já sama tam budu také přítomna společně eh, s předsedou či předsedkyní rady. Eh, bude to náš premiéra. Obě si vezmeme slovo na plenární schůzi a myslím si, že i to je důležitý symbol. Bude to také chvíle pro to, abychom na mezinárodní úrovni zhodnotili, čeho bylo dosaženo v těch 12 oblastech, které byly stanoveny, ale také abychom zjistili, které nerovnosti přetrvávají. Protože i když se některé věci povedly, především eh, přece jen, pardon, tady ještě zůstávají některé výzvy. Chci říci, že Evropská unie eh, i nadále bude významně podporovat činnost OSN, také pokud je o reformu eh, institucionálního mechanismu, která běží o vznik e, o té tzv. gender entity v rámci OSN. Evropská unie také e, podporuje oblast rozvoje, například v souvislosti s rozvojovými cíly tisíciletí. E, v nichž významné místo patří právě i které mají zaručit významné místo i pro 50 obyvatel světa. Eh, jak víme, bez přispění žen by nebylo rozvoje. A proto rovné zacházení s muži a ženy eh, patří k horizontálním politikám komise, eh, jež jsou neseny ne pouze příslušným komisařem či komisařkou, ale týká se to i ostatních komisařů a komisařek v jejich oblastech působnosti. Tedy jde jednak o oblasti působnosti v rámci EU, ale také o naši vnější politiku a zejména politiku rozvojové spolupráce. Všichni víme, že implementace akční platformy z Pekingu byla důležitým pokrokem. Navíc po přijetí této platformy došlo k horizontálnímu začlenění eh, rozměr, genderového rozměru Eh, v EU a to byl právě signál, který tehdy vzešel eh, z Pekingu, z pekingské konference. A musím říci, že to byla opravdu pozorhodná etapa, pozorhodné období, protože ve všech členských zemí se nyní už politika Eh, na prosazení rovnosti mužů a žen to nejsou pouze jaksi omezená opatření, ale promítá se to do různých eh, politik státu. Dále eh, bylo dosaženo pokroku v oblasti rovnosti, pokud je o nebo na základě indikátorů, které vypracovala Rada pro většinu oblastí působení, oblasti činnosti. Máme 12 akcí a 9 indikátorů. Jsme velice hrdí na ten výsledek, ovšem tři indikátory ještě zbývá vytvořit. A domnívám se, že eh, Rada se vlastně k tomu zavázala tím, že přijala závěry v tom smyslu, že bude pokračovat eh, s vývojem indikátorů, které zatím chybí. 15. indikátorem pekingské platformy eh, tady eh, švédské předsednictví eh, provedlo bilanci situace v oblasti rovnosti mužů a žen v EU. Eh, Rada k tomu přijala závěry a parlament také bude prezentovat respektive, promiňte, a parlamentu byly předány tyto dokumenty. Jsou to dokumenty, které se promítnou do všech, veškeré koncepční tvorby Evropské unie a Hovořilo se tady o Evropě, o EU 2020. Je normální, že v Evropě by ženy měly mít volbu, zejména v době, kdy nám začínají chybět pracovníci, už ani nemáme na vybranou, potřebujeme ženy, proto aby nám pomohly zajistit hospodářský rozvoj. Už nejde pouze o otázku rovnosti, jde o otázku hospodářské politiky. Čili tady už vlastně ani není na výběr. Potřebujeme ženy, pokud chci přejeme, aby Evropa překonala své potíže. A ty nové indikátory nám samozřejmě pomohou v tomto směru a v rámci skupiny na vysoké úrovni jsme se stanovili pracovní program, který umožní ehm, sledovat následně, jak to vypadá s těmi aktuálními indikátory a na pomoci také sestavení těch indikátorů, které zatím chybí. A samozřejmě nám v tom pomůže i Evropský institut pro rovnost mužů a žen, který od příštího týdne, a to je rovněž symbolické, protože ve chvíli, kdy v New Yorku bude probíhat zasedání, eh, budeme s definitivní platností ve Vilniusu eh, spouštět činnost našeho institutu. Paní eh, předsedkyně, já po New Yorkském zasedání se s vámi spojím, abychom projednali strategii komise ve věci rovnosti mužů a žen. Budeme postupovat společně a to Eh, ve jménu 50 našich obyvatel, našich občanů a určitě ten náš společný výsledek bude dobrý. Děkuji vám, paní komisařko. Opět jsem se ujal předsedání a budu hovořit opět e, tedy maďarsky. Ještě jednou vás zde vítám, paní komisařko, a ještě jednou zdravím i pana ministra. Teď vidím, že v souvislosti s rovnými příležitostmi nás čeká dlouhá série žen řečníků, takže paní e, Klas. Děkuji, pane předsedající. Paní, kom, paní komisařko, milé kolegyně, milí kolegové, Světová ženská konference v New Yorku příští týden nám dává možnost soustředit se celosvětově na rovnost mužů a žen. A samozřejmě chceme rovněž kriticky vyhodnotit aktuální situaci, to, abychom vyhodili, vyhodnotili to, co jsme dosáhli a podívali se na to, co ještě chceme dosáhnout. Konference v roce 95 v Pekingu, světová konference o ženách, kde šlo o rovnost, rovnoprávnost, tak tyto cíle této konference jsou i našimi cíly dnes. Dobře si ovšem uvědomujeme, že cesta k těmto cílům není jednoduchá. Bohužel na ní leží mnoho kamenů a dochází i k jakýmsi zácpám na této cestě, problémům staré německé přísloví říká, do Říma vede mnoho cest. Hledáme nyní naši společnou správnou cestu a proto bych chtěla vás všechny přizvat, abychom se shodli na společné cestě. Není možné, abychom provozovali politiku rovnosti pomocí těsných, vynucených většin. My jsme proto, aby opravdu všichni vše správně podpořili a proto to oddělené hlasování paní Svensonová. Paní Svensonová má ve své rezoluci se jaksi dotkla mnoha otevřených míst, mnoha bolestivých míst. Existuje ještě celá rada nedořešených oblastí, například stejné odměňování za stejnou práci, stárnoucí společnost, která má dopady zejména na ženy, násilí páchající na ženách. To jsou pro nás přesně ty důležité otázky. Ovšem nestačí projevit pouze vůli. Máme zde celou řadu rezolucí, usměcení, strategií a paktů, to nestačí. Mé frakci ze, zejména o to, aby vždy, když hovoříme o rovnoprávnosti, tak aby jsme zohledňovali rovnoprávným způsobem jak ženy, tak muže a doufáme, že v rámci eh, konference v New Yorku se nám podaří získat většího stupně rovnoprávnosti. Děkuji. Děkuji na minutu a půl paní Gurmaj. Rok 2010 je výročím, 15. výročím pekingské platformy. To je pro nás příležitosti, ne, abychom hodnotili, ale abychom se podívali na další vývoj. Ehm, rok 1995 nám dal určité eh, jistoty a eh, tato platforma, která tehdy vznikla, eh, hovořila o tom, že zde budou ženská práva zohledněna ve všech možných oblastech. Nicméně vidíme, že v mnoha zemích ještě ženy nejsou dostatečně uh, Eh, zohledněny, nemají rovné příležitosti a více trpí chudobou. I v rozvinutých zemích zjišťujeme, že se diskutuje stále u základních otostí, jako je například právo na reprodukční zdraví a podobně. My bychom se naopak jako Evropský parlament měli přihlásit ke všem těmto hodnotám. Lidská situace s lidskými právy je skutečně alarmující. My bychom měli bojovat dále za lidská práva, protože zdaleka tento boj ještě není u konce. Neměli bychom eh, jít na eh, kompromisy. V New Yorku musíme dosáhnout toho, že všechny ženy budou mít eh, stejná práva, že tato práva budou chráněna a já eh, se řídím pravidlem moje tělo je také moje právo. Děkuji vám, paní Gurmaj. Jako další na jednu minutu a půl, paní Parvanová. Děkuji vám, pane předsedající, paní komisařko. Když se podíváme na to, čeho jsme dosáhli od přijetí deklarace eh, akční platformy Pekingu, Můžeme říci, že ještě hodně věcí není vykonáno ohledně e, genderové rovnosti, protože stereotypy přetrvávají v mnoha státech i v Evropské unii. Pokud chceme dosáhnout pokroku v této oblasti, potřebujeme jednat jak na národní, tak na evropské úrovni. Musíme tedy získávat údaje na základě pekingských ukazatelů. E, Tyto ukazatele navíc musí být pravidelně aktualizovány, abychom je mohli hodnotit. Zde v Evropě stále ještě není mnohé vykonáno. Podívejme se na situaci na pracovním trhu. Musíme vyplnit tu propast, která je zde pro ženy, nejsou dostatečně reprezentovány ve vedoucích eh, postaveních. Podívejme se na sociální potíže, dochází k diskriminaci žen která vede k jejich vyloučení ze společnosti a k chudobě, což ohrožuje jejich zdraví. E, takováto situace opravdu ohrožuje zdraví e, jak psychické, tak tělesné zdraví e, žen. A proto je zapotřebí jednat, hlasy žen nejsou slyšeny. Ženy mají mnohem větší úmrtnost než muži v mnoha případech. A e, měli bychom zaměřovat například na, na rozdíly, které jsou v zacházení se, se starnoucí populací. E, ženy bu, budou zde potíže, protože je stále více starnoucích žen e, oproti mužům. Je třeba, abychom se věnovali všem potížím, které může budoucí vývoj přinášet a já vás prosím, paní eh, komisařko, abyste ohledně práv žen přistoupili k vytvoření směrnice. Děkuji vám, paní Parvanová. Jako další na jednu minutu Nicole Kilnielsen. Od roku 2006 OSN eh, konstatuje, že nejzranitelnějšími osobami a nejchudší, eh, nejzranitelnější a nejchudší osoby jsou prvními oběťmi klimatických změn a e, ženy převažují v obou těchto kategoriích, například v subsaharské Africe, e, kde jsou už tak diskriminované, pokud jde o přístup k půdě, e, s tím, jak jsou stále zásnější, je stále zásnější zemědělská půda, protože tam dochází opakovaně k suchům, tak se situace zhoršuje. Zda, zrostou počty lidí, kteří prchají před eh, dopady klimatických změn a tím se dále posiluje eh, hrozba pro ženy. Je třeba konstatovat, že v uplynulých eh, za úplných 15 let žádný legislativní text EU e v ekologické oblasti nezohledňoval hledisko rovnosti mužů a žen. Já proto jménem klubu Zelených v Evropském parlamentu žádám, aby Evropská unie i členské zemi začlenili hledisko rovnosti mužů a žen do všech svých studii dopadů eh, legislativy a politik v oblasti životního prostředí. Děkuji, paní Kiel Nielsen. A nyní paní Marina Janakudakis na jednu minutu. Je to necelých 100 let, kdy ve Velké Británii získaly ženy právo volit. Boj za, za práva žen není něčím novým. Já chci vstát hod všem ženským organizacím ve světě, které stále bojují za rovnost mezi muži a ženami. Ženy chtějí mít možnost svobodného rozhodování o své kariéře nebo o, o rodině. A pracovat také v povolání, která byla se s tím, zda budou pracovat i v povolání, která byla dříve vyhrazená mužům, anebo zda zůstanou doma s dětmi. My, jakožto konzervativci, věříme na svobodnou volbu a s volbou i na flexibilitu eh, pro ženy a z toho, vyplývají, z toho potom vyplývá rovnost. Je možné, že nezáměrně snižujeme zaměstnatelnost žen tím, že eh, žádáme určité věci od podniků, které eh, bojují dnes v obtížných, v obtížných eh, hospodářských podmínkách. Dále eh, ceníme se také žen méně. Paní komisařka řekla, že je třeba, aby ženy pomohly dostat ekonomiku z recese. Já si myslím, že musíme také spolupracovat s malými a středními podniky, protože pokud máme nadměrné množství předpisů, tak stěžujeme situaci malých a středních podniků a tím také eh, stěžujeme tu nebo umenšujeme volbu pro ženy. Děkuji. Děkuji, paní Jana, eh, Jana Kurakis a eh, nyní vystoupí paní Bizoto na jednu minutu. Za švédského předsednictví se nikterak nehovořilo o tom, jak žijí neevropské ženy v Evropské unii. Co pak ten problém neexistuje, nebo ho nechceme vidět? stejně dnes životní podmínky žen, islámských žen ve světě, včetně Evropy, je opravdu dramatický. Moda multikulturalismu vedla mnohé z nás, abychom se vyhýbali takovýmto tématům, které jsou ale velice důležité pro mm, muslimské ženy po celém světě i v Evropě. Měli bychom se zabývat novou výzvou. Evropané a Evropanky musí eh, nyní více než kdykoliv jindy pomáhat muslimským ženám v jejich boji za emancipaci. Je třeba pomáhat i těm hnutím, které se stále více ozývají, protože se hovoří také o muslimském integralismu a je třeba tedy ženám pomáhat. Jsme připraveni k tomuto všemu, se, jsme připraveni diskutovat o tom, jak žijí eh, muslimské ženy v Evropě. Pak budeme mít i sílu k tomu, abychom eh, podpořili větší svobodu žen, eh, které jsou utlačovány islámem ve světě. Děkuji vám, paní Bicoto. Jako další na dvě minuty paní Bauer. Děkuji vám, pane předsedající. 15 let po schválení pekingské platformy můžeme hovořit o mnoha věcech a stálo by to za to. Ale já budu hovořit o našich vlastních eh, záležitostech, protože nám zbývá jen malo nástrojů. Máme legislativu především. V těchto 15 letech bylo dosaženo velikého pokroku v Evropské unii i v jednotlivých členských státech eh, protože byla, eh, byly schváleny protidiskriminační zákony. To je velký krok vpřed pro rovnost příležitostí. Je ale třeba také poznamenat, že nemůžeme se spokojit s komunitárním legislativou a legislativou členských států, tak jak vypadá, protože opatření, která jsou napsána, často nejsou praktikována a když už vstoupí v platnost, nepřinášejí často praktické výsledky. Takže nadále je tu propast mezi muži a ženami. 30 let eh, tu máme zákon, který je proti diskriminaci mezi muži a ženy, ale stále ještě tu jsou takovéto nerovnosti. Naopak se ještě prohloubily. Eh, například je problematický Eh, jen problematický přístup, eh, rovný přístup ke vzdělávání a často je těžké napravit takovou situaci. Je třeba eh, monitorovat provádění antidiskriminačních legislativních aktů. Nicméně právníci mají málo zdrojů a často obtížně získávají informace. Tohoto roku doufáme, že se dočkáme hodnocení opatření, která byla přijata v Evropské unii. Samozřejmě, že legislativní opatření nejsou všelékem. A velice obtížně lze měnit stereotypy. Ale účinnost zákonu závisí právě na jejich znění a je důležité také revidovat naše, naši legislativu. Nicméně musíme se podívat, kam vlastně směřujeme. Máme veliká očekávání spojená se strategií 2020. Revidujeme e, mnoho, mnoho strategií a proto bychom měli e, zohledňovat i genderovou rovnost jako další. Paní Estrela. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, paní komisařko. Vy jste tady dnes vystoupila s velmi pozitivním sdělením a stvrdila jste znovu svoji připravenost k akci. Opravdu potřebujeme tohle, co vykonat. Po 15 letech od Pekingu vidíme, že ty výsledky nejsou až tak ohromující. Nejde pouze o to, že tvář chudoby je i nadále tváří ženy, ale přetrvává i negramotnost, Eh, nezaměstnanost a nízké platy. Přetrvává diskriminace v přístupu ke zdravotní péči a ke vzdělání. Ženy patří mezi hlavní oběti fyzického, psychologického a sexuálního násilí. Jsou nedostatečně zastoupeny ve světě politiky i na vysokých manažerských postech v soukromé sféře ženy tedy vlastně nemají rozhodovací pravomoci ani v politice, ani v hospodářství. Pokud chceme, aby naše opatření eh, pro rovnost mužů a žen byla efektivní, musíme dobře stanovit eh, diagnózu na základě komparativních údajů desagregovaných podle pohlaví. To potřebujeme, abychom mohli ten problém správně diagnostikovat a podle toho nastavit příslušná opatření. Děkuji. A nyní na dvě minuty paní Jiménez Beferil. Děkuji. Přeji vám všem dobrý večer. Chtěla jsem poukázat na to, že v tomto parlamentu nechci tleskat zákonu, který, eh, dovoluji, který se týká přerušení těhotenství a který je nyní schvalován ve Španělsku. Já osobně chci se zastat žen, jejich život je ohrožen a které potřebují ochranu. Rozhodnutí 12 února doporučuje členských státu nulovou toleranci vůči násilímu páchanému na ženách a doporučuje, aby členské státy lépe chránily oběti. Stockholmský program, který tento parlament rovněž schválil, počítá prostor svobody, bezpečnosti a práva pro všechny obyvatele. A proto chci poprosit španělské předsednictví o to, aby vyslalo nový podnět, který by se týkal evropského ochranného příkazu pro oběti sexu, násilí, které je tedy genderově specifikováno. V Evropě je důležité bojovat proti násilímu, které je spojené s určitým typem pohlaví. Je důležité, aby členské státy sladily své zákonné předpisy a postarali se o to, aby bylo zneužívání žen veškerého typu odpovídajícím způsobem právně uznáno. Měli bychom v Evropě být schopni ochránit naše ženy a děti a proto prosím komisi a radu, aby přikročila k nutným krokům a zajistila to, aby došlo ke schválení Evropského ochranného příkazu pro oběti. To by byl velice dobrý nástroj pro potírání beztrestnostních těch, kteří nerespektují důstojnost ženy a její nárok na svobodný život. Děkuji vám. Gracias, señor presidente. paní Garcia Pérez. Děkuji vám, pane předsedající. 15 let po eh, podepsání deklarace v Pekingu více 30 tisíc eh, žen se spojilo k tomu, aby eh, dosáhlo rovnějšího postavení, pocházeli z různých zemí a šlo jim o to, aby se spojili v boji za rovná práva, sociální, politická, sdílení zodpovědnosti za právo na sexuální a reprodukční zdraví. A e, dnes jsou tato témata aktuálnější než kdykoliv jindy. Právě proto v souvislosti s tímto usnesením je třeba e, jednat, e, a to velice naléhavě. Musíme zaručit rovnost genderovou, a to ve všech směrech. Nesmíme zapomínat na to, že Evropa také může být Eh, opěrným bodem v boji za rovnost příležitostí. Nezapomeňme na to, že mnoho žen mimo Evropskou unii trpí, protože zcela postrádají ochranu základních práv. Proto my musíme je chránit a evropské ženy tež. Eh, eh, děkuji. Dalším řečníkem je Maria Medelčeva. Eh, paní, paní komisařko, eh, já bych chtěla poděkovat paní Svensson za eh, přípravu tohoto usnesení, který se týká programu OSN Rovnost muži a ženy. Protože dnes ty nerovnosti pořád ještě existují v řadě sektorů, jako v zaměstnanosti, kde jsou velké flagrantní rozdíly v odměňování, nebo kde je problém sladit rodinný a profesní život. Já mám celou řadu dalších příkladů a i přes veškeré úsilí, kdy kdy bojujeme proti nerovnosti, tak všechny cíle Peking 15 nebyly úplně realizovány. Zde nejde o to znovu definovat nekonečně do nekonečna naše cíle, ty dobře všichni známe. Spíše bychom se měli eh, vracet k těm nástrojům, k těm prostředkům. Je zásadní, aby Evropská unie upřesnila svoji eh, strategii v rámci eh, akčního programu OSN podle tří hlavních orientací. Naše strategie se musí založit na krátkodobé a střednědobé horizonty horizonty. Za prvé je třeba zanalizovat všechny ty citlivé oblasti v, v rámci ekonomické krize. Je třeba stanovit si jasné ukazatele, tak abychom mohli eh, zhodnotit dopad krize na zaměstnanost a ekonomickou situaci žen. Tyto ukazatele by se měly zaměřit na sociálně, ekologické a ekonomické ukazatele. Dále ze střednědobého pohledu je třeba průběžně aktualizovat statistické údaje, které máme. Proto je třeba eh, pravidelně revidovat ukazatele, to již je zakomponováno v pekingském programu a to eh, s ohledem na daný kontext. A když vezmeme do úvahy tyto dva aspekty, tak Evropská unie bude schopna plnit své společné cíle. A z dlouhodobého pohledu musíme dbát na integraci našich politik, genderových politik eh, a je třeba i motivovat členské státy, aby si vyměňovaly zkušenosti a aby cestovní mapa, mapa komise byla v souladu s vývojem. Je třeba uspůsobit i struktury na, těch, na těchto třech úrovních a tak se nám podaří splnit naše cíle. Děkuji. Dalším řečník eh, má jednu minutu a je to paní eh, Silvia Costa. Pane předsedo, paní komisařko, eh, Peking Eh, pekingský program eh, nyní eh, zapadá do ekonomické krize, která postihla Evropu a miliony žen. A zároveň je třeba v tom vidět příležitost pro to, abychom zrevidovali náš program rozvoje trhu práce sociálních politik. Evropská unie by do centra svých snah měla především dát ty politiky, které se týkají přístupu ke zdrojům, ke úvěrům, i ekologickým zdrojům, mikrofinancování, slanďování mezi rodinným profesním životem. Měla by odsouhlasit i směrnici o rodičovské dovolené. Také i by měla poskytovat motivační programy těm podnikům, které zaměstnávají mladé ženy. Je třeba i bojovat za směrnici, eh, tak eh, jak jsme to odsouhlasili v naší rezoluci ve Štrasburku. Musíme podporovat rozvoj směrem k tomu, aby ženy v těch nejchudších zemích, především v Africe, eh, získávaly lepší místo, tak eh, abychom vytvořili z toho reálnou alianci mezi Evropou a Afrikou. Bylo by hezké, kdyby evropská delegace v New Yorku prosazovala eh, i kampaň pro to, aby se udělala, uděla, udělila Nobelova cena za mír ženám v Africe, protože to jsou ty, které nejvíce tam trpí konflikty a chudobou. Děkuji. Děkuji vám, paní Silvia Kosto. A nyní mám minut minutu eh, paní Silvia Guillaume. Dnes diskutujeme o rovnosti eh, mezi muži a ženami 15 let po pekingské konferenci a i v Evropě pořád ještě musíme bojovat proti chudobě a sociálnímu vyloučení. Já chci to propojit, protože ženy jsou těmi hlavními v první linii, které jsou oběti. Eh, například 80% těch špatně placených pracovních míst nebo ženy, ženy berou nižší platy, což znamená, že mají potom nižší důchody. I e, zde existují velké rozdíly mezi, e, v odměňování mezi muži a ženami. Zatím ta rovnost je pouze teorií a ženy také i mají, nesou velké gro domácích prací. Často pracují e, hodně hodin v práci a vydělávají méně a potom ještě doma. Je třeba zaměřit se v našich politikách na tyto nerovnosti, jak na pracovišti, tak doma. I je třeba, aby sociální systémy reagovaly reagovali na aktuální potřeby žen. Pekingské cíle jinak zůstanou pouze eh, teorií. Děkuji paní Guillaume. Dalším řečníkem eh, bude na minutu paní Blinkevičiute. Zásada rovnosti pohlaví je pro Evropskou unii eh, podstatná, pokud má dosáhnout cílu v oblasti růstu eh, zaměstnanosti a sociální soudržnosti. Evropská unie zásadně pokročila směrem k naplňování pekingské platformy. Zatím ale nemůžeme být eh, spokojeni se situací. Zpráva o naplňování pekingské platformy ukazuje, že Evropská unie zatím nedosáhla cílů v dokumentu stanovených. Pekingské indikátory musíme sledovat při vytváření Eh, v rozměru eh, v rovnosti pohlaví u národních reformních eh, programů i u programů, které se týkají sociální bezpečnosti a sociálního začlenování. Pořád nám chybí srovnatelné údaje, jak na národní úrovni, tak na úrovni EU, tak abychom mohli toho vědět více o chudobě žen nebo násilí na ženách je třeba eh, eh, řešit otázky, eh, nebo s pomocí těchto mm, údajů bychom mohli řešit příslušné otázky. V době hospodářského poklesu je třeba posílit příslušné struktury, které řeší tuto otázku. Děkuji, paní Vyčute. A nyní zde máme Catch the Eye a má slovo na minutu paní McGuinness. Thank you, Mr. Děkuji, pane předsedo. A děkuji kolegům za jejich příspěvky k této rozpravě. Já jsem se nedávno obrátila na skupinu na vysoké úrovni. Byly to ženy, úřednice, které dospěly na vysokou úroveň ve své práci. A zajímalo je, jak dosáhnout dalšího pokroku. A já tuto debatu chci trošku otočit, protože členové po mé levici by snad mohli přestat, mohli by se přestat smát. Mohla bych je požádat. Promiňte. Britští kolegové. Děkuji. Omlouvám se, že jsem to musela udělat, ale opravdu není příjemné, když se snažíte mluvit a někdo se vám do toho směje. Možná, že je to nezajímá, ale možná, že někteří další by to chtěli slyšet. Příliš mnoho času se snažíme prosazovat ženy v různých profesích a nezamýšlíme se nad tím, jestli jsou třeba i profese, do kterých se nezapojují muži. A klíčový důvod je ten, že nedostávají dost zaplaceno. Je to zásadní věc. Neplatíme lidem dost za to, aby uklízeli, to je práce, kterou nikdo nechce dělat. A možná, když se podíváme na to, jak e, distribuujeme platby u těchto profesí, možná, že na této úrovni bychom dosáhli rovnosti stejně jako na jiných úrovních. Myslím, že tím se také musíme zabývat, pokud chceme skutečnou rovnost pohlaví. Španělské předsednictví říká, že mu velice záleží na úloze žen v zemědělství. I tam velkou roli hraje věc, která není uznána, se kterou se nepočítá. A já myslím, že je to důležitý aspekt naší nadcházející reformy zemědělské politiky. A jsou tady další dvě věci, které chci zmínit. Spousta žen do této debaty roz... přispívá, ale musíme být upřímní. Kolik z nás má nezávislé děti a může tady být ano, máme mnohem víc peněz než ostatní, kteří to dělat nemohou. A proto tady jsme. A poslední věc, pane předsedo, omlouvám se, ale byla jsem přerušena. Ženy z Iránu. Včera jsme si je vyslechli. Já myslím, že i tato debata by měla uznat jejich zápas. A popřát jim hodně zdaru. Děkuji. Mrs. McGuinness. Děkuji. Děkuji paní McGinnis. a nyní na minutu má slovo paní Tykau. Signor Presidente, Paní komisařko, Rovnost mezi muži a ženami je zásadní princip Evropské unie. Je také v komunitární legislativě. V roce 2009 ženy představovaly 24 členů poslanců národních parlamentů, 26 členů národních vlád a 23 vůdců nebo vedoucích pracovníků evropských společností, 18 učitelů na veřejných vysokých školách představují ženy. 81,3 mladých žen ukončilo při nejmenším středoškolské vzdělání a přes 50 jsou absolventy vysokých škol. Strategie Evropské unie pro růst a zaměstnanost vychází ze zaměstnanosti žen na úrovni 60 do roku 2011. Ovšem riziko chudoby mezi ženami způsobují monorodičovské eh, rodiny, kde jediným rodičem je žena. Potřebujeme stejné šance pro ženu, pokud mají plánovat svou kariéru, a odpovídající podmínky pro sladění rodinného a pracovního života. A tady chci zmínit zařízení pro pe- péči o děti. 30 dětí do tří let by mělo mít možnost chodit do takových zařízení. Děkuji. Děkuji paní Tikau. Na minutu má slovo paní Figueiredo. No Děkuji, eh, pane předsedo, eh, pane komisaři, paní komisařko. V době, kdy si eh, připomínáme Mezinárodní den žen a, a 100 let příslušné tradice, a 15 let eh, schválení eh, eh, pekingské akční platformy mají ženy pořád ještě velké problémy ve svém každodenním životě, mají práci na částečný pracovní úměr, úvazek a mm, trpí hospodářskou krizí, stejně jako jejich rodiny. A je to tak i tady u nás v Evropské unii. Ženy představují většinu eh, z těch 85 milionů lidí, kteří žijí v chudobě. Eh, usnesení schválené eh, výborem pro otázky žen je usnesením, které doufáme schválí tato sněmovna velkou většinou a bude obsahovat také odstavec o tom, že reprodukční zdraví je nedílnou součástí práv žen a že je třeba vynakládat úsilí na zlepšení práv žen a jejich reprodukčního zdraví. Je třeba se zbavit stereotypů a dát přednost rovnosti práv v rámci sociálního pokroku. Děkuji. Na minutu má slovo paní Kretu. platforma Beijing Děkuji. Jednou z činností, která vyplynula z Pekingu, byl boj proti násilí na ženách. 15 let na to naše úsilí ve snaze vylepšit situaci žen v celém světě vedlo k výsledkům, které jsou zklamáním. Celá řada programů má daleko od reality a nebyly naplněny cíle milénia. Násilí v domácnosti, násilí na ženách, Znásilňování jako válečný akt a ženské otroctví zůstává noční můrou po celém světě. Pokud se do toho Evropská unie víc nezapojí, nedá se mluvit o úspěchu. Potřebujeme komplexní strategii pro boj proti chudobě, nedostatečnému vzdělání, beztrestnosti a ozbrojeným konfliktům. Všechny tyto věci podporují prostituci. Násilí na ženách není jenom příčinou, ale také důsledkem faktorů, které musíme vyřešit. Děkuji. Děkuji paní Kretu. Na minutu má slovo pan Overmajer. Děkuji, pane předsedo. Je zjevné, eh, že eh, tato dámská eh, debata nediskriminuje muže, takže to je velice dobře. Vším platforma z Pekingu Eh, má hlavní eh, téma a sice nediskriminaci. Eh, ženy by neměly být oproti mužům znevýhodňovány bez věcného zdůvodnění. Ovšem máme tady dámské skupiny a je zřejmé, že bez pozitivní diskriminace to nejde. A já jsem pro Eh, tedy, pardon, já odmítám, ale eh, kvóty například při jmenování evropských komisařů. Měli bychom se zabývat diskriminovanými eh, ženami a ne kvótami. Podívejte se na muslimské ženy, které žijí neustále v paralelní společnosti a trpí násilím v každodenním životě. Přispí, připouštíme, aby eh, muslimské ženy eh, si mohly nebo nemohly eh, svobodně utvářet svůj život v Evropě, nemohou si volit ani práci, ani svého muže. A my, pořád se doufá, že se tady bude něco dělat. Kde je Evropa lidských práv, kterou potřebujeme? Já si myslím, že kon, třeba skončit s pseudodiskuzí o kvótách a Eh, odstranit ten pláštík náboženské eh, svobody v Evropě a eh, v našem hodnotovém společenství něco takového nemá co dělat. Děkuji, pane Obermajere. Na minutu má slovo paní Fašiková. Děkuji velmi pěkně, pan předseda. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Nebýt předřečníka vás a pana ministra, tak jsme byli takový ženský spolek, který si tady povídá o tom, jak zlepšit rovnoprávnost žen a mužů. Je to ovšem nesporně jedna z nejdůležitějších otázek moderní společnosti a v současnosti. A já souhlasím s kolegyní Svensonovou v tom, že je nutná také koordinace činností na všech úrovních. Na úrovni Evropské unie je kromě samotné problematiky přetrvávající nerovnosti žen a mužů absence i kvalitně odlišeného eh, odlišného vývoje ukazatelů, například pokud jde o násilí na ženách. Proto by měla komise zadat Eurostatu úkol zintenzivnit vztahy, co se týče koordinace získávání porovnatelných údajů od členských států a také tlačit na členské státy, aby s Eurostatem aktivně spolupracovali. Navzdory tomu patří Evropská unie přece jen ke světovým lídrům v oblasti rovnosti pohlaví a já myslím, že o příklady z té dobré praxe, kterou v Evropské unii a v členských státech máme, bychom se měli podělit i na globální úrovni. A to dobré, co se nám podařilo, bychom měli přenést i na další úrovně. Já věřím, že za pět let, to znamená 20 let po Pekingu, konečně oslavíme větší pokrok v řešení globální nerovnosti mezi muži a ženami. Děkuji. Děkuji a na minutu má slovo paní Bergman. Geschlechter Rovnost pohlaví je základním principem EU. Tento princip je zakotven ve smlouvách, je vždycky v čele webových stránek a často se cituje. A, proto si musíme klást otázku, proč se o tom pořád hovoří. Je to proto, e, že e, prosazování e, rovnosti se neděje v praxi. Těším se na den, kdy už o tom nebudeme muset hovořit a kdy v zásadě rovnost pohlaví v sociální sféře už bude skutečností. Děkuji. Děkuji, paní Vertman. A nyní za radu eh, má slovo pan López Garrigo. Děkuji, pane předsedo. Já souhlasím se všemi příspěvky, které jsme slyšeli zde od eh, eh, všech našich eh, poslankyně, až tedy na pana Obermajera, tak to byly všechno ženy, já s nimi zcela souhlasím a musím k tomu říci, že eh, tyto příspěvky mm, poslankyň eh, v podstatě vyjadřují, že teď v Evropské unii začíná nová etapa právě i v tomto tématu rovnosti. Rovnost mezi muži a ženami, to není pouze ku prospěchu žen, ale i ku prospěchu mužů, protože to je zásadní princip soužití. A já jsem si myslel, že dnes eh, vystoupí stejný počet žen a mužů, protože to je ku prospěchu všech, nejenom žen. A domnívám se, že Evropská unie velice inteligentně vsadila na tuto kartu rovnosti ve druhém eh, článku smlouvy. Tam se vlastně poprvé v primárním právu posvětila tato rovnost a v článku třetím a osmém eh, článku smlouvy o fungování EU tam se říká, že všechny politiky EU se řídí principem rovnosti. To znamená všechny politiky. To znamená, že vlastně v jádru všech našich politik je právě tento princip rovnosti. Je to vlastně základní jádro naší evropské politiky. A musíme teď to jenom převést do praxe, převést do praxe toto pověření, které nám dává smlouva. A to je právě o co se snaží předsednictví, tedy španělské předsednictví a rada se o to snaží v úzké součinnosti s komisí. Včera v Madridu konkrétně se konala schůzka mm, s komisí, byla tam paní komisařka Redinková a e, skutečně jsme navázali velice úzkou spolupráci s komisí, tak aby ten náš ambiciozní cíl se změnil v realitu za našeho předsednictví. A jenom mm, bych eh, ocitoval důležitý moment 8. března MDŽ a eh, Evropský parlament ve Štrasburku zrovna bude jednat o chartě pro ženy a stejný den Rada EPSCO bude jednat také na svém zasedání o myšlence rovnosti eh, v kontextu sociální soudržnosti. To je eh, vlastně další princip EU a eh, budeme také hovořit o vymícení násilí. A hm, jak víte, že je třeba skoncovat s násilím, Eh, což je eh, velká skvrna, kterou pořád ještě máme, protože tady je velké násilí proti ženám. Já jsem si jist, že eh, tato ochrana a boj proti násilí založeném na rozdílném pohlaví, že to bude jeden z velkých úspěchů a v příštích měsících a to díky i součinnosti s komisí a parlamentem. Děkuji, eh, pane Lopezi Garrigo. A nyní za komisi má slovo paní komisařka Redingová. Pane předsedo, směrnice o rovnosti pochází ze 70. let. Od té doby řada směrnic nejen změnila zákony v členských státech, v členských státech v té době nebyly vůbec žádné zákony. Oni je vytvořili v členských státech. Zákony o rovnosti mezi ženami a muži na všech úrovních naší společnosti. Nicméně, a v tom máte pravdu, jsme stále svědky toho, že máme dobré zákony, ale praxe pokulhává. A proto si myslím, že první věc, kterou budeme muset udělat, není vytváření nových zákonů, ale zajištění toho, že zákony se de facto uplatní ve společnosti. Já sním o okamžiku, kdy, až bude v této sněmovně probíhat rozprava, bude hovořit 50 žen a 50 mužů. Já sním o tom, že už nepotřebujeme Mezinárodní den žen protože už nemáme žádný problém. Snít je krásná věc. Ovšem praxe je jiná. A musíme se za věci zasadit. A proto jsem velice vděčná španělskému předsednictví, které otázku žen zařadilo mezi hlavní priority. A jsem odhodlaná spolu se svými kolegy v komisi zajistit zařazení těchto otázek do všech otázek, které řešíme, do všech návrhů, které budeme předkládat. A spolu s kolegou Andorem, který má na starosti zaměstnanost, se postaráme o to, že v programu 2020 toto uvedeme do praxe. Pokud je o další prvky, jak už jsem říkala, budu spolupracovat s Výborem pro ženské otázky na nové strategii, co se týče rovnosti U otázek, jako jsou rozdíly v odměňování žen a mužů, ženy s rozhodovací pravomocí, toto všechno bude součástí naší agendy, protože to jsou systémové problémy, které musíme vyřešit. Ale také si myslím, že je tady otázka, která souvisí se společností. Jsou to hluboce zakořeněné problémy a musíme je řešit. Musíme je řešit za pomoci organizací žen, za pomoci ministrů v členských státech, za pomoci vnitrostátního práva za pomoci evropského práva. Mimo jiné je to příšerná otázka násilí na ženách. A já si proto myslím, že toto bude v popředí naší činnosti. Ale stejně si myslím, dámy, že až vaše silná delegace pojede do New Yorku oslavit 15 let pekingské platformy, myslím, že bychom měli být pyšní. Protože když se podíváme, čeho se nám za posledních 15 let podařilo dosáhnout, je toho opravdu mnoho. Dobře, zatím jsme ještě nenaplnili naše sny. Ale udělali jsme toho opravdu hodně. A prostřednictvím této zkušenosti podle mě můžeme také pomoct ženám na jiných kontinentech. A to bude právě tématem New Yorkského setkání. Nebudeme se dívat jenom na to, co dělají evropské ženy, ale budeme také přemýšlet o tom, co mohou evropské ženy, evropské politiky a rozvojové politiky udělat pro ženy na jiných kontinentech. A myslím, že v tomto smyslu listina základních práv, což je opravdu nádherný text, který by se mělo přečíst každé dítě v evropských školách, podle mě, se kterým by měli pracovat všichni studenti na našich vysokých školách. Tato listina základních práv poukazuje na správnou věc. Mezi muži a ženami nejsou žádné rozdíly, jsou si rovní. A je naší povinností postarat se o to, že tato zásadní otázka se bude uplatňovat i v právu, v praxi v našich členských státech a pokud tomu tak nebude, tak se ozveme, protože bychom o tom neměli mluvit jen tady. Měli bychom o tom mluvit i v našich členských státech a měli bychom poukazovat na problémy, které vznikají a které se neřeší. Neměli bychom být sticha, dokud ten problém nevyřešíme. A já bych chtěla vyzvat všechny muže v tomto parlamentu, aby připojili svůj hlas k hlasům žen. Děkuji. Pani, ano, v pořádku, paní komisařko. You know, the chair cannot make any comment. Te, pan předseda se nemůže vyjadřovat, tak já se zdržím. Ano, tak tento bod jsme vyčerpali a příslušné rezoluci se bude hlasovat zítra v 11 hodin. A nyní přejdeme k, k jednominutovým projevům podle článku 150. A, a dáme přednost těm poslancům, kteří